Diskuzi jsme tímto uči, ukončili, další zasedání se koná zítra od 8.30 do 14 a pak od 17 eh, do 18. Ehm, eh, pořad jednání jsme eh, zveřejnili.